il Presidente. Buongiorno. Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové, milí kolegové, kolegyně. Jistě víte, že musíme chviličku ještě počká, Čekáme na závěry konference předsedů, než začneme hlasovat. Rád bych vás informoval o tom, že pan Rosario Kročeta, bývalý europoslanec, se obrátil na předsedu Evropského parlamentu se žádostí o ochranu své imunity v rámci předběžného řízení, které probíhá před Palermským tribunálem. V souladu s jednacím řádem Evropského parlamentu bude tato jeho žádost předána výboru Jury, který je kompetentní